Tak, teď, když už tady máme paní Rühle, tak můžeme začít, protože eh, a pan Korea Campos mi to snad eh, promine, protože právě ona je naše nejplnější účastnice. Eh, je zde také paní Bera, která povede dnešní odpolední diskuse. To jsme velmi rádi a vítám také v plné síle tým DG Sanko, Eh, Sabine Laprenier a kolegové. Všechny vás zde srdečně eh, vítám. Budeme pokračovat v diskusi, velmi důležité diskusi o eh, zdravotnických prostředcích. Někteří z vás možná už slyšeli, já to však ještě zmíním jednou. Pro ty eh, zejména pro naše diváky na internetu, protože mnoho lidí nás sleduje, včetně, jak předpokládám, mnoha zdravotníků, možná i výrobců lékařských pomůcek. Dnes ráno se k nám doneslo, že pan Neven Mimiča byl jmenován eh, designovaným komisařem pro ochranu spotřebitele. Je to nový komisař z Chorvatska, eh, které se připojí k Evropské unii 1. července oficiálně. Myslím si, že je to velmi dobré jmenování. Proběhne samozřejmě slyšení, takže nechám na poslancích a poslankyních, aby si na něj sformulovali názor sami, ale ti z nás, kteří byli před několika týdny v Chorvatsku, s ním měli příležitost diskutovat o několika tématech, na kterých chce pracovat. A e, náš výbor bude právě zodpovědný za to konfirmační slyšení, které chceme uspořádat co nejdříve. O tom jsem vás tedy eh, chtěl informovat. Samozřejmě datum vám včas sdělíme, bude k nám přidružen výbor Envy na tomto slyšení. Takže k tomu více časem, ale eh, říkal jsem si, že to asi rádi uslyšíte přímo ode mě. Nyní tedy návrh stanovisek pro výbor Envy v obou případech. Eh, kde je zpravodajkou paní Roth Berend za výbor Envy. Jedná se o dva důležité návrhy. Nařízení o zdravotnických prostředcích, což je změna stávající směrnice, a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Paní eh, Bera na to, těchto tématech pracuje velmi tvrdě a máme před sebou návrh stanoviska. Eh, o jehož představení bych vás rád eh, poprosil a potom poprosím profesora Correo de Campos, eh, který je stínovým zpravodajem za SAD, aby to okomentoval. Nevidím zde paní Parvanovou, asi přijde. Paní Rüle je samozřejmě stínová zpravodajka a i já jsem dostal od Ashleyho Foxe, našeho stínového zpravodaje, takovou notu, kterou vám pak představím. Takže bez dalšího zdržování dostane slovo paní Beren, aby nám představila svá stanoviska. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já bych chtěla nejprve uh, přivítat zástupce komise, který je tady je také zástupce sekretariátu. Vzhledem k tomu, eh, jak je téma eh, obtížné a kolik máme na to času, budu se snažit hovořit stručně. Takže nejprve k mé zprávě eh, k nařízení o zdravotnických prostředcích. Chtěla bych se nejprve zmínit o rozsahu působnosti návrhu nařízení. Podle mne je důležité vyjasnit eh, koncept <clears throat> prostředků, které mají estetický účel, to znamená, nejsou to sice zdravotnické prostředky eh, jako takové, ale mají podobný účel, například prsní implantáty a tak dále. Myslím si, že návrh textu je tady nepřesný, dokonce v rozporu s definicí zdravotnického prostředku a navíc zásada pozitivního seznamu se mi jeví jako nepři, eh, způsob, nepři, nevhodný. Některé te- neinvazivní te- techniky, jako například ultrazvuk, eh, radiofrekvence, například rozbavování se tuku a tak dále, to není na seznamu e, začleněno, zatímco by to tam mělo být. Já jsem tedy navrhla specifickou definici, která by měla e, obsahovat všechny výrobky, které mají vlastnosti zdravotnického prostředku. Já tuto definici ještě upřesním tak, abych zajistila, že bude koherentní a abych vyloučila určité výrobky, jako například naušnice, k tomu se ještě vrátíme, ale Každopádně já bych chtěla, abyste podpořili alespoň tu zásadu takové definice spíše než eh, seznamu. Kromě toho bych se ráda věnovala klasifikačním pravidlům. Tady jsem eh, zapracovala pouze několik menších změn u pravidel 19 až 21 přílohy 7, tak abychom se vyhnuli tomu, že některé výrobky, které eh, a priori nepředstavují žádné riziko v současné době, aby tedy nepodléhaly zbytečně dlouhým postupům. Konkrétně například v rámci předpisu 21 eh, se jedná o určité zubní eh, zařízení nebo spreje do nosu, které by byly považovány za nebezpečné v případě, že by se na ně vztahovalo pravidlo komise. To je tedy ten důvod, nicméně zatím eh, nemáme harmonizaci, takovýchto, harmonizaci takovýchto výrobků, takže si myslím, že bychom neměli tak daleko, že bychom toto pravidlo úplně zrušili. Tady by to mělo být jasné. Buď budeme muset odůvodnit eh, definici zdravotnického prostředku, v rámci kterého se budou provádět podrobné kontroly, to znamená, bude zaručeno, že nehrozí žádné riziko. Tady jde o klasifikaci kategorie 3, jak to navrhuje komise, to se mi jeví jako odůvodněné, anebo druhá možnost, eh, přizpůsobíme k, respektive přistoupíme k eh, definici léčiva, tím pádem to bude spadat pod směrnici o léčivech. Pokud nebudeme mít eh, žádné zdravotnické cíle, v tom případě by ty výrobky ale sem neměly spadat a měly by, měly by se týkat eh, příslušné legislativy. Pokud chceme posílit legislativu o zdravotnických eh, prostředcích, musíme jasně vědět, co mají pokrývat a jak velké riziko chceme pokrýt a jak. Z toho důvodu se také musíme vyhnout tomu, abychom se co největší, aby se, abychom se v jednotlivých členských státech lišili ve výkladu statutu těchto výrobků. Nyní Obnova zdravotnických prostředků, článek 15. Podle mého názoru tady existuje opravdu šedá zóna, která se týká obnovy prostředků. Tady je taková prázdnota. V současné době zdravotnické prostředky buď jsou e, prezentovány jako obnovitelné, mají, dají se používat několikrát, anebo mají, eh, jsou určeny k jednomu použití, to znamená a priori neobnovitelné. Nicméně existuje stále více výrobků, které jsou označeny k jednomu použití, kde ale je eh, možné přistoupit k obnově. Například v některých nemocnicích se tak stává, kde se mm, přistupuje k obnově zdravotnických prostředků. To jsou například elektrofyziologické sondy. Navrhuji tedy, aby kvalifikace k jednomu použití byla podpořena vědeckými důkazy a aby tedy tyto výrobky e, nebyly obnovitelné. Mohli bychom to případně omezit e, toto označení na ty výrobky, kde je, kde je nutné to vyjasnit. Například to není ale nutné uh, ukazovat nebo dokazovat u prezervativů, že se nedají použít znovu. Zdravotnické prostředky by ovšem neměly, pokud jsou takto uh, označeny k jednomu použití, by neměly být obnovitelné znovu použitelné. Znamená to, že výrobce tedy nemůže říkat, že zdravotnické prostředky k jednomu použití, ale místo toho určený k jednomu použití. To znamená, že Výrobce doporučuje jedno použití, ale nemusí potom už dokazovat, že je nemožné eh, jej znovu použít nebo obnovit, na rozdíl od eh, prostředků k několika různým použitím. Tam se potom musí například upřesnit, jak se sterilizují, jak se znovu použijí a tak dále. Bude na případném subjektu, který daný prostředek obnoví, aby se ujistil, že prostředek je znovu použit vhodným, bezpečným způsobem, eh, a to se týká například nemocnic. Tento přístup by si ovšem ale ještě zajistil, by si um, zasloužil vyjasnění povinností a nesmíme také stanovat příliš mnoho povinností pro výrobce. Nyní se dostávám k otázce uvádění na trh rizikových eh, prostředků. To se týká článku 44. Jde o nejkontroverznější část tohoto návrhu. Myslím, že se shodujeme na tom, že ten systém má ještě nedostatky a rozhodně by se dal zlepšit. Na trh se dostává velké množství eh, terapeutických prostředků, které jsou inovativní, například eh, srdeční chlopně a další zařízení, které mají například za cíl stabilizovat eh, páteř a tak dále. Ovšem, Oznámené subjekty nemají vždy nutně nutnou expertízu pro to, aby mohli zhodnotit klinické informace, které dodá výrobce. Když nemáme dostatečnou expertízu, nemůžeme prostě zajistit, že takováto kontrola bude prováděna harmonizovaným způsobem ve všech 80 oznámených subjektech v Evropě. Já si myslím, že existuje konečné a účinné řešení, které se nachází někde mezi centralizovaným eh, povolováním, uvádění na trh a současným systémem, <clears throat> který se výlučně zakládá na certifikaci od těch notifikovaných orgánů. Já tedy navrhuji alternativní systém. Zároveň posílíme požadavky, které se budou týkat oznámených subjektů, tak jak to navrhuje komise, ale priorita by měla být, nebo prioritu by měly mít pokyny, to znamená doporučení osvědčených postupů pro klinické hodnocení, pro uh, řešení situace, kdy notifikované orgány nemají stejnou, stejné kvalifikaci, stejnou expertízu. Až poté, co bude tento systém zaveden, budeme mít záruku o tom, že, prová- že hodnocení je prováděno stejným způsobem na celém území EU. Jde o to, že na začátku bychom vytvořili panel e, evropských odborníků, kteří by se věnovali e, klinickému zkoušení zdravotnických prostředků, těch, které nejsou pokryty v pokynech. Já jsem navrhla eh, soustředit tento mechanismus na zdravotnické prostředky třídy 3, na implantáty. To znamená, že by docházelo k centralizovanému hodnocení na evropské úrovni, kdyby ten produkt mohl být buď eh, podpořen, přijat nebo podmínečně přijat, to znamená hm, například na základě předpisu nebo na základě přeskoumání eh, jeho plánu a tak dále, nebo nějaké dočasné povolení, anebo případně by ten prostředek byl zakázán. Stejní experti by měli jako misi také stanovování e, těch osvědčených postupů, pokynů, tedy toho, co nám právě chybí u těch nejrizikovějších prostředků a postupně by se ty prostředky hodnotily a údaje, které bychom, e, nebo postupně by se získávaly údaje. Na základě těchto doporučení potom by ten prostředek už eh, nemusel procházet kontrolou evropských odborníků a mm, procházelo by pouze klasickým postupem vrácení oznámených subjektů. Na začátku tedy by těch produktů bylo více, které by procházely tímto postupem, ale postupně by se experti soustředili pouze na ty inovativní. Tím pádem bychom vytvořili rámec na evropské úrovni, zlepšili bychom kontroly oznámených subjektů, těch rizikových prostředků, aniž bychom Zároveň vytvořili příliš těžkopádný systém, nákladný, eh, který by představoval velkou administrativní zátěž. A bude to také v duchu toho nového přístupu. Právě v rámci tohoto přístupu jsem navrhla také možnost eh, vytvoření předběžné vědecké rady pro ty eh, výrobce, kterých se týká tento mechanismus, tak, aby mohli rychle identifikovat to, co se očekává v rámci klinického hodnocení výrobku, konkrétně v té části, která následuje po uvedení na trh. V této souvislosti si myslím, že bychom měli být obezřetní a nesmíme vytvářet mechanismy, které by narušily konkurenceschopnost tohoto odvětví, které je, které je velmi inovativní a zaměstnává stovky tisíc osob v Evropě. A navíc se skládá z velké části z malých a středních podniků. Také si myslím, že můžeme souhlasit s tím, že určitého počtu eh, inovativních zdravotnických prostředků, které jsou považovány za velmi rizikové, pouhé eh, posouzení souladu oznámeným subjektem není dostatečné. Z toho důvodu si myslím, můj přístup si zaslouží zvážení nebo zaslouží si vytvoření dobrého kompromisu. Ještě na závěr ke zdravotnickým eh, prostředkům zavedla jsem tam několik dalších menších změn v rámci nového legislativního rámce, které se mi jevily jako odůvodněné z toho důvodu, že tyto prostředky jsou citlivé. Například eh, zavádím povinnost pojištění odpovědnosti pro výrobce tak, aby pokryli případnou újmu v případě, že jejich prostředky selhají, tak jak je tomu mimochodem ve většině evropských zemí. Douf, eh, myslím si, že je také nutné vyjasnit, co toto pojištění má pokrývat. Pokud je o nápravné prostředky, myslím si, že je nutné vyjasnit odpovědnost, tak abychom se vyhnuli eh, nejasnému nastavení těchto odpovědností. Zdravotnické prostředky in vitro. Já jsem zvláště převedla ustanovení nařízení o e, zdravotnických prostředcích, které se mi tady vyly jako přiměřené a dodala jsem k tomu několik upřesnění, tak abych zajistila, že máme vhodný rámec pro, vš- pro všechny podoby genetických testů, které mají zdravotnický cíl. Probíhá debata, v rámci které se snažíme zjistit, zda bychom se měli zapracovat také test e, genetických textů, které nemají zdravotnický cíl, a zda bychom je také měli nějak regulovat. Já bych to s vámi ráda vyřešila, předtím než zapracuji do tohoto dokumentu ustanovení na toto téma, protože zatím jsme se o tom ještě nebavili. Pane předsedo, milí kolegové, to je vše, co jsem vám chtěla v této souvislosti sdělit. Děkuji. Well, thank you very much for your, uh... <clears throat> Děkuji vám uh, za uh, ten obrovský objem práce pokud vím, tak jste předložila snad nejvíce pozměňovacích návrhů a děkuji vám za tyto odborné poznámky. Máme spoustu času na diskusi, takže jsem rád, že jste to vzala takto extenzivně. Takže teď eh, stínový zpravodajové, pan Korea eh, de Campos, paní Parmanová a Heidi Rühle. Takže nejprve profesor de Campos, prosím. Děkuji, Malcolme. Chtěl bych také poděkovat kolegyni eh, Noře Bera stejně jako vy jste jí děkoval. Ona své zkušenosti eh, z předchozího života tedy zužitkovala a na tomto základě připravila velice zajímavou, dobrou analýzu. Um, the, the European... S dovolením přeskočím do angličtiny. Evropský proces autorizace zdravotnických prostředků má eh, flexibilitu a rychlost, kterou by bylo potřeba eh, a záhodno zachovat. Eh, tento systém upřednostňuje nové prostředky a přístup pacientů k léčbě. Musíme stavět na silách tohoto systému a musíme řešit jakékoliv nedostatky, tak abychom zvýšili bezpečnost pacientů. Ovšem máme daleko více nových zdravotnických prostředků na trhu než nových farmaceutických prostředků, což je něco zcela jiného tím, jakým způsobem fungují v těle. A to jsou rozdíly, které by měly být v té autorizaci před přístupem na trh zohledněny. Jsme přesvědčeni, že centralizovaný proces autorizace by mohl znamenat větší spoždění a vyšší míru překážek, zejména pro menší firmy, bez um, nutně významného příspěvku k bezpečnosti pacientů než systém decentralizovaný. Souhlasíme s návrhem komise, že by tato centrální skupina měla jakousi dozorčí funkci toho schvalovacího procesu pro prostředky třetí třídy. myslíme, že návrh paní zpravodajky zachází snad až příliš daleko tím novým centralizovaným návrhem. Eh, nicméně jsme připraveni nalézt nějaký kompromis. Navrhneme určité změny eh, práce těchto, těchto, těchto, těchto skupin tím, že by se filtrovaly prvotní, prvotní návrhy podporujeme vyšší míru spolupráce s národními regulátory a e, možnost dohledu notifikovaných úřadů. Potřebujeme vyšší míru transparentnosti e, potřebujeme vyšší míru transparentnosti pro uplatňování zkušeností upozorňovaných úřadů zejména v klinické sféře. Musí jich být méně a e, ne všechny mo- budou moci mít možnost schvalovat e, prostředky třetí třídy. Komise stanoví kritéria pro tyto instituce, e, kde bude přesně stanoveno, kdo má kontrolní a kdo má dozorčí funkci. Ke klinickým studiím, ačkoliv klinická, klinické studie zdravotnických prostředků jsou úplně jiné než u farmaceutik. Myslíme si, že lze ještě mnoho udělat pro posílení standardů užívaných v těchto klinických studiích a to by v tom nařízení mělo být reflektováno. Nicméně i tak máme určité problémy s se studiemi před přistoupením na trh, jak můžeme například měřit efektivitu daného prostředku ještě než přijde na trh. To není možné. Ehm, víceúčelové a jednoučelové prostředky. Tato otázka je velmi složitá, tak jak už bylo řečeno je potřeba zajistit, že eh, jednorázové prostředky, které budou eh, upraveny pro víceúčelové použití, budou náležitě ošetřeny tak, aby se zajistila bezpečnost a aby veškerá odpovědnost původního výrobce byla pak přenesena na ty zpracovatele těchto jednorázových prostředků. Toto, toto téma však budeme muset ještě prostudovat. Pokud jde o postmarketingový dozor a e, dohled nad trhem, to je samozřejmě klíčové téma tohoto, e, tohoto návrhu. Podporujeme přísnější a dřívější postržní e, dohled. Chceme zavést centralizovanou databázi, to vnímáme jako velmi pozitivní návrh, protože to eh, zlepší transparentnost a dohledatelnost. Namátkové kontroly u producentů těchto prostředků musí být častější. Eh, sice už se povolují, ale v praxi to tak zatím není. Eh, musí sledovat předem stanovený seznam standardů a norem. V Evropské unii zatím stále vnímáme nedostatek přístupu veřejnosti k datům před vstoupením na trh a po vstoupení na trh určitého prostředku. Je potřeba dále zvýšit transparentnost i v rozhodovacím procesu i, v, i procesu schvalování eh, zdravotnických prostředků. Toho lze dosáhnout, aniž bychom vydávali obchodní tajemství. Dohledatelnost a možnost prohledávat eh, tu databázi podle zdravotnického prostředku je velmi důležité téma. Bude to pak zásadní nástroj rovněž pro transparentnost a možnost provádět veřejný dohled. Je to samozřejmě naprosto zásadní pro hodnocení e, účinnosti a výkonnosti zdravotnických prostředků. Je to pro nás naprosto zásadní. Pane předsedo, je to velmi složité a velmi důležité téma, důležité nařízení. Bude potřeba e, na něm provést ještě spoustu práce a přitom k tomu máme pouhé stanovisko. Nicméně, jsme přesvědčeni, že se nám podaří ve finále sformulovat lepší eh, výsledek v příslušném výboru. Děkuji vám, říká pan předseda. Jsem velmi rád, že tady takovéto odborníky máme. Paní Parvanová zcela jistě k tomuto tématu také ví mnoho. Teď poprosím o slovo ji. Máme spoustu času, takže nemusíte eh, spěchat, protože eh, nikdo na nás netlačí. Thank you very much. That's very... Děkuji, to je velice povzbudivé, ale ta tematika je tak složitá, jsou to vlastně dvě témata a já velice lituju, že eh, ne vlastně článek 50 s tak vynikajícím zpravodajem, tak zkušeným, eh, nemohl vlastně pracovat jenom v konkurenci s Envy, ale v podstatě se spolupráce. Takže Chci poděkovat zpravodaji a mm, za vyjasnění kompetencí a chci se držet těch kompetencí, abychom se nějak nepřekrývali s kompetencemi výboru ENVY, i když tam jsou oblasti, které si vyvolají obtížnou diskusi nejenom e, ve střetech obou výborů, ale také jednotlivých politických frakcí a různých e, postojů mezi poslanci a podobně. Co se, především co se týká eh, toho, zda posílit a jak to eh, hodnocení, postup hodnocení před uvedením na trh. Ferreira doporučuje, aby eh, toto stanovisko pro tento typ zařízení bylo závazné vedle stanoviska toho oznamujícího orgánu souladu s prostupem um, před uvedením na to především pro zařízení třídy 3, což je v podstatě to tež, ač bude konečné řešení jakékoliv. Tento návrh paní Bera možná bude mm, trošku kompromis s tím, že tam bude závazné stanovisko versus mm, schválení předem a Uvidíme, zda budeme schopni v rámci IMCO navrhnout um, tento postoj jako kompromisní eh, o zodpov příslušnému výboru a zpravodaj. Uvidíme, nebo obecně je třeba tento posílený přístup. Jsou určité obavy především průmyslu, že centralizovaný postup nebo posílený postup s oznámením pro závazné stanovisko způsobí spoždění. Já chci pozornit na to, že bezpečí pacientů je důležitější, především když se podíváme na dlouhý seznam případů a zařízení, která nebyla autorizováno agenturou eh, pro potraviny léčiva v USA, později byly staženy z evropského trhu, poté co způsobily značné problémy i úmrtí. Pravděpodobně to je otázka, kterou je třeba zvážit, protože Agentura pro potraviny a léčiva je, eh, má zodpovědnost za veřejné zdraví, přičemž eh, oznamující orgány v eh, Evropě nemají podobnou odpovědnost, což je rozdíl, co se týče bezpečí. Paní Bera Um, další pravděpodobně budeme muset diskutovat složení těch namujících orgánů, protože doposud praxe ve většině případů je, že to jsou subkontraktoři, tam jsou subkontraktoři, není tam tedy in-house expertíza, což vede ke konfliktu zájmu, um, deklarování a identifikování konfliktu zájmu. Pravděpodobně budeme muset posílit i transparentnost co se týče celého složení před um, jižního mm, hodnocení, především účinnosti, tak to musíme projednat a držet se nejenom, zabíjet um, zabývat se nejenom bezpečnostní a účinností, což musí být lépe definováno, protože to doposud není jasné, nebo tam můžou být nějaké problémy s interpretaci. Další téma, kde si myslím, že můžeme navrhnout zlepšení v oblast ze stránky bezpečí, je oblast přidané hodnoty, nejenom definice stejného e, zařízení, ale také srovnání s jinými což pomůže především při implementaci eh, v nemocnicích a podobně v celém zdravotnictví. Celá, celý význam toho mm, hodnocení před uvedením na trh je vyhnout se případům duplicit nebo mm, poři, mm, zatěžovat oznamující orgány. Pravděpodobně bylo užitečné, kdyby zařízení třídy 3 nebyly brány jako celek, ale byla by zavedena ke speciální kritéria, která by byla vhodnější pro podobné postupy. Zase centralizované oznamování. A když hovoříme o kritériích pro implantáty, tak tam samozřejmě je třeba to dále specifikovat pro uh, účely bezpečnosti. Co se týče eh, schoval autorizace před uvedením na trh, bylo by dobré využívat existující databáze, registry a zlepšit možnost vysledovatelnosti a níž bych eh, tedy mluvila o případech, které vyvolávají problémy z důvodu nedostatečných databází a sledovatelnosti. Já plně souhlasím s kolegy, že kritéria a definice inovativních um, zdravotnických zařízení jsou potřeba. Tady musíme doplnit ten návrh. Klíčové hm, technické kritérium především pro hm, nezbytná kritéria, která mají zabránit nejasnostem, je nutné lepší je uvést v prováděcích opatřeních, přičemž technická kritéria musí být flexibilnější a měly by být v rámci přenesených pravomocí. Velice kontraverzní téma um, našeho zpracování. To není eh, rozšířená praxe v Evropě. Je to kontraverzní, i v některých členských zádech je to dokonce zakázané, protože to je celý obor průmyslu. Můžeme proto možná vytvořit zvláštní legislativu, ale e, v současnosti je určitý, určitá duplicita vůči jednomu použití a opakovanému použití nebo zpracování, což vyvolává zase otázky odpovědnosti, pokud se něco stane. Pokud je tedy něco označeno, na, jako že to je na jedno použití, tak by to mělo tak zůstat. Eh, opakované eh, použití by se mělo omezit na případy, kdy je to prokazatelně možné a nikoli v případech, kde je explicitně řečeno, že to k tomu není vhodné. Musíme eh, zvážit, jak se případy zneužívání věcí na jedno použití. To souvisí s tím opakovaným použitím, protože stále více případů, které třeba analyzovat, že pro komerční účely často v průmyslu se používají různé marketingové techniky pr- na produkty, které nejsou vyloženě na jedno použití s tím, že jim tam dá rů- různé součástky, různé přepínače, spínače, takže e, to zůstane jednomu producentovi. všechno další zařízení se, jsou od toho jednoho producenta. To nesouvisí nutně s tím opakovaným použitím. To otázka, zda je to čistě na jedno použití, anebo zda se to dá opakovaně použít po sterilizaci. Nejlepší cesta je, myslím, to oddělit v jiné legislativě, protože když se podíváme na realitu a na stanoviska členských států, tak eh, se mi eh, nechce věřit, že ty, které doposud zakazovali opakované používání, by uh, souhlasili eh, to znovu otevřít tímto, mm, touto legislativní úpravou. Já jako stínová zpravodajka, kolegové jistě také, děláme všechno pro to, abychom podpořili zpravodaje a eh, pro nás všechny, kteří pracujeme také v Envy, abychom umožnili dobrou spolupráci mezi oběma výbory a také, abychom zajistili, že všechny naše mm, podněty v rámci IMCO budou zohledněny, což není vždy ten případ, ale doufám, že budeme schopni naše stanovisko obhájet, protože máme vynikajícího zpravodaje. Děkuji vám. Děkuji za velice užitečné komentáře paní Rule. Také já chci poděkovat zpravodajce především paní Parvanové, protože její příspěvek mě velice pomohl. Já nejsem odbornicí na to téma, v jiných oblastech se vyznám lépe než v tomto, proto chci říci, že už mám dojem, že části této zprávy o kompetenci, jak si jdou dále, než je kompetence tohoto výboru. Já bych byla raději, kdyby bylo jasně stanoveno, co, je naše, co spadá do naší příslušnosti a kdybychom se na to omezili doplnění paní Parvanové a pak ještě eh, tedy bude, pardon, ehm, změny eh, zpravodaje, eh, to jsou ještě možná, může komise odpovědět na to, zda je to pokryto v studii dopadů. Já souhlasím s paní Parvanovou, co se týče ehm, to opakovaného použití. Já Myslím, že už eh, několik, před několika lety byla velice horká debata na toto téma a eh, je to velice obtížné vzhledem k rozdílům v členských zemí vůbec něco udělat v této oblasti. Proto bych byla ráda, kdyby se to oddělilo, protože to by vedlo k problémům v radě a my chceme, aby to nařízení bylo relativně rychle schváleno. Když dojde k blokátě v radě, tak nezískáme nic, takže bych, bych to chtěla oddělit. Dále bych se chtěla zeptat um, rady, co se týče rozšíření um, aplikace. Zda je to uh, pokryto to studií dopadů a zda ta struktura, tak jak ji navrhuje zpravodajka, tak také to, co se navrhuje ve výboru ENVI, zda tedy komise, jak se k tomu komise staví, a co k tomu chce říci. Good, thank you. I'm going to be... Děkuji. Já zareaguji uh, za kolegyni Fox, která mne nechala poznámky. Za pana Foxe, pardon. První věc, neformální příspěvek z mé strany k otáz- otázce zdravotnických prostředků. Myslím si, že je rozumné, eh, aby se ti, kteří používají tyto zdravotnické prostředky, zabývali tím, které prostředky se dají znovu použít. Myslím si, že je to rozumný přístup, ale musíme dát pozor na to, aby označení bylo správné. Pan Fox se k tomu vyjadřoval. Myslím, že bychom to neměli ponechat pouze na výrobci, aby eh, označil výrobky použitelné, tedy znovu použitelné nebo k jednomu použití. Každopádně, pan Fox eh, říká, a já paní Beře ten text potom eh, poskytnu, aby se k tomu mohla vyjádřit. Pan Fox vítá tento návrh na aktualizaci existující legislativy, Domnívá se, že, to, že se tím zvýší kvalita a také bezpečnost zdravotnických prostředků a také prostředků in vitro na trhu EU a zároveň se vyhneme zbytečné regulaci nebo zbytečným nákladům pro um, podniky. Také se tím zvýší volba pro spotřebitele. Vítá tedy, několik, vítá tedy některé změny, ale zároveň nemu dělají obavy. Konkrétně rozsah do jaké ty návrhy eh, posilují eh, ochranu spotřebitele, což je konkrétně náš úkol našeho výboru. Pan Fox podporuje snahu paní Berry eh, vylepšit definici aktivních prostředků, tak aby například byly vyloučeny jehly a také podporuje to, co paní Berry navrhuje v souladu se skup, s koordinační skupinou. Také, posiluje, také podporuje lepší uh, poskytování informací, které se týká prostředků, protože to by mělo odrážet eh, klinické hodnocení, které musí výrobci provádět. Kromě toho nesouhlasí se stanoviskem v několika oblastech a já nyní vysvětlím, kde. Samozřejmě on se s vámi potom podrobněji spojí a podrobněji to vysvětlí na zasedání stínových zpravodajů. Pan Fox podporuje zapracování některých implantátů do rozsahu působnosti této legislativy, nicméně domnívá se, že je nemožné adekvátně definovat tyto produkty obecně v rámci obecné definice a z toho důvodu podporuje to, aby tam byla příloha, tak jak to komise původně navrhuje. Také navrhuje to, co jsem říkal já, že prostředky by měly být buď k jednomu použití nebo k vícečetnému použití. Nicméně někdy jsou označeny k jednomu použití um, pouze z důvodu opatrnosti, protože chybí vědecké podklady. Říká, že nemůže podpořit článek 44, protože se domnívá, že postup s přeskumem, tak jak to navrhuje komise, povede k eh, duplicitě spožděním a dodatečným nákladům, aniž, není, aniž by bylo jasné, že to poskytne nějaké další záruky spotřebiteli. Navrhované změny u těchto um, pozměňovacích návrhů problémy ještě zhoršují a podle něj se tím více ještě eroduje nový přístup v oblasti zdravotnických prostředků. Podle něj bychom se spíše měli více zaměřovat na zvýšení kvality oznámených subjektů a posuzování, které budou provádět tak, aby spotřebitelé měli rychlý přístup k bezpečným inovativním prostředkům, na které mají právo. Nyní eh, zdravotnické prostředky in vitro. Pan Fox zase vítá většinu, eh, velkou část vašeho stanoviska, také to, že by se mělo vyjasnit eh, rozsah působnosti zdravotnické instituce a také podporuje transparentnější informace o testech, které provádějí tyto instituce interně, tak aby bylo jasné, že nebude docházet ke znevýhodnění komercializovaných výrobků. Nicméně, interně využití to by se mělo týkat všech eh, výrobků 3A až D. Podle něj interně využití testů, kde neexistují eh, komerční testy, například u vzácných nemocí, tam eh, by to mělo platit a toto také bude mít dopady na ustanovení o významných diagnostických službách. Domnívá se, že komise nemá dostatečné informace nebo dostatečnou analýzu o dopadu. A také uvádí, že se velice těší na spolupráci s paní Bero a dalšími stínovými zpravodaji v rámci této otázky. Takže vyslechli jsme si příspěvky od všech stínových zpravodajů. Nevím, zda se paní Bera chce k tomu vyjádřit nyní, nebo si vyslechneme komisi a potom dáme slovo vám, abyste to zhrnula. Nejprve komisi. Nevím, kdo bude za komisi hovořit. Předávám slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme paní Bera, paní zpravodajce za velmi dobře odvedenou práci. Ano, je to skutečně velké sousto a jsme za její zprávu rádi, protože obsahuje celou řadu konkrétních myšlenek a myslím si, že zakládá dobrou půdu pro následné kompromisy. Je zde celá řada otázek vyvstávajících jak před, tak z této zprávy, tak ze zprávy výboru Envy. Dovolte mi vyjádřit se k několika bodům, které zmínila paní zpravodajka a ostatní poslanci týkající se konkrétností Nebudu hovořit o té autorizaci před vstupem na trh, to nemusíme extenzivně řešit. Stanovisko komise bylo jasné, stávající návrh je založen na filozofii systému autorizací a na studii hodnocení dopadů, kterou jsme provedli, která ukazuje, že to, co navrhujeme, skutečně funguje ku prospěchu bezpečnosti a zároveň zachovává to svižné tempo, jakým se zdravotnické pomůcky velmi rychle dostávají na trh v Evropské unii ku prospěchu i občanů, i pacientů, i inovací v této oblasti. Pokud jde o eh, kontrolní proces, který se v této zprávě navrhuje, ve zprávě eh, vážené paní Berra, Mohu snad říci, že náš vlastní postup, náš vlastní návrh, návrh komise byl zaměřen na posílení bezpečnosti v tomto smyslu. Ten navržený eh, systém kontrol, který úřadům dává včasné informace o rizicích určitých prostředků na trh, ale zároveň jim umožňuje kontrolovat Ehm, kontrolovat, jakým způsobem se hodnotí vhodnost prostředků příslušnými úřady. Eh, podle mého názoru na eh, současný návrh ehm, toto, tato témata řeší adekvátně, nicméně jsme připraveni ho vylepšit, protože, jak říkám, eh, tato zpráva je založena na zkušenostech paní zpravodajky a mnoha dalších poslanců, všech těch, kteří zde už vystoupili dnes odpoledne a myslím si, že pakliže se nějaké jejich návrhy budou eh, podílet na posílení toho dohledového procesu v tom návrhu komise, můžeme se jimi zabývat. Velmi rádi slyšíme, že paní zpravodajka mluví o tom, že je článek 21 nutné zachovat. O tom jsme hovořili už včera ve výboru Envy. Je to velmi důležité přesně pro ty typy prostředků, o kterých mluvíme. O, pokud je o to opětovné zpracování, eh, chápeme samozřejmě obavy tohoto parlamentu, jak ve výboru Envy, tak zde nicméně bude potřeba se tím zabývat. To zcela bez pochyby. Je možné, že návrh paní poslankyně Bera povede k nějakému řešení, k identifikaci nějakého prostředku zamýšleného na jednorázové použití. Možná, že to by mohlo být snad kompromisem. Eh, mluvili o tom i ostatní poslanci. My jsme připraveni se na to zaměřit a možná, že najdeme řešení. Objevila se konkrétní otázka k členským státům a různým jejich přístupům. Ráda bych zde připomněla eh, váženým poslancům a poslankyním, ačkoliv je to tedy drobnost, kterou si možná nezapamatovali, že jsme umožnili opt-out eh, v rámci návrhu komise přesně z tohoto důvodu. Pokud jde o definice z eh, prostředku pro estetické účely, chápeme proč bychom tu definici mít měli, ale nezapomínejme, že se jedná o velmi rychle se pohybující inovativní trh. Můžeme vypracovat definici, která nám pokryje úplně všechno? Mohla by nám tam totiž zbýt určitá šedá sféra, kvůli které budeme mít nějaké prostředky, které nebudou regulované, tím pádem ehm, ten systém nebude efektivní a další mu eh, zkrátka ze smyčky uteču, abych tak řekla. Ehm, Jeden příklad jsou například tetování nebo e, různé mechanismy liposukce. To by do toho pak nespadalo. Má to smysl? Ta idea, se kterou jsme tento pozitivní seznam formulovali, bylo proto, abychom eh, drželi krok s tím inovativním trhem. Takže to jenom na vysvětlení filozofie našeho návrhu. Pokud jde o e, návrh prostředků, eh, zdravotnických prostředků in vitro. Děkujeme za zajímavé návrhy. Eh, dvě věci, které zazněly, k ním asi tolik eh, jsme připraveni je zvážit například tu inkluzi genetických testů. Svým způsobem už v podstatě něco podobného navrhl zpravodaj ve výboru Envy a, jak říkám, jsme připraveni o tom diskutovat. A k té horizontálnější otázce té, toho povinného pojištění za škody, to je samozřejmě nový návrh. Musíme prostudovat právní aspekty takovéhoto návrhu. Zda je vůbec v tomto návrhu na základě pravomocí ve smlouvách do našeho návrhu něco takového zakomponovat, ale e, dávalo by to asi smysl. Celkově vzato tuto zprávu vítáme, je to zpráva dobře vyvážená, je zde celá řada prvků, které mohou představovat základ pro zlepšení návrhu komise. Samozřejmě my si o sobě nemyslíme, že jsme dokonalí. A e, děkujeme i za návrhy, které posilují dohledové mechanismy. To je samozřejmě jedno z nejcitlivějších témat. E, ale zůstáváme v rámci filozofie původního návrhu komise, což vítáme. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. E, děkuji vám, pan předseda bez mikrofonu. Děkuji vám za tuto extenzivní odpověď. Jak jste řekli, je to komplexní návrh, je zde celá řada témat a i výbor Envy eh, zaujímá v mnoha věcech zcela jiný přístup než my, takže jednání bude jistě mnoho a budou dlouhá. Myslím si však, že paní Bera z našeho výboru si odnese tu informaci, že se ubírá správným směrem, zejména v konkrétních oblastech. Tak, paní Bero, Teď chcete prohovořit o harmonogramu, prosím, co máte za lubem a jak to bude vypadat eh, v souvislosti se spoluprací s výborem Envy? Prosím. Ano, pane předsedo, Omlouvám se, že odpovídám trochu s spožděním. Nyní tedy přesnější odpovědi k časovému harmonogramu, tak jak mne o to žádáte. Pokud je o pozměňovací návrhy, ty zasílejte do 6. května na výbor. Pokud je o výbor Envy, tam se bude o textu hlasovat v červenci, tedy na úrovni výboru a hlasování u nás na výboru potom bude v červnu bude tedy předcházet hlasování na výboru Envy. Pozměňovací návrhy eh, v Envy se musí zasílat do 13. května. Takže pozměňovací návrhy eh, u nás na IMKU 6. května, u Envy 13. 5. hlasování eh, u IMKA červen, hlasování v Envy červenec. A konečné hlasování na plenární zasedání potom proběhne v září. Odpověděla jsem tím na vaši otázku? Ano, to tady mám i takto poznamenáno. Takže příště se tomu na IMKU budeme zabývat e, eh, 30. května. Znamená to, že vy a stínoví e, zpravodajové budete moci prezentovat e, pozměňovací návrhy a poté ponecháme ještě čas pro zvážení e, kompromisu do 17. května, to znamená ještě před hlasováním. Chceme, aby ty kompromisy mohly být zveřejněny, všichni měli možnost se na ně podívat. Paní Parvanová. Já mám jeden praktický dotaz, prosím, 6. května je první den po ortodoxních velikonocích a nebude nás tu zrovna mnoho. Eh, bylo by možné a ne zatěžující pro sekretariát, aby přijal 8. května jako deadline eh, protože budeme mít potom dost času pro zvážení pozměňovacích návrhů. Hlasování bude na konci června, ve výboru Envy v červenci budeme mít spoustu času, možná by z pragmatických hledisek bylo rozumné posunout eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů ze 6. na 8. května. Doufám, že i pro naše asistenty to bude představovat určitou úlevu, že? Ano, některé tyto otázky se již tady objevily a měli jsme s tím velké problémy, protože teď je spousta věcí k překladu. Nejsem si jist, zda vám v tom mohu pomoci. Vím, že to je obtížné, je to zelený týden, příští týden. Um, domnívám se, že teď je to asi to nejlepší, co můžeme udělat protože pozměňovací návrhy paní Bera se musí hlasovat do 12. června, aby se aby je mohla vzít do výboru Envy, protože to je poslední eh, datum výboru, kdy můžeme hlasovat před. Jinak budeme hlasovat stejný týden jako Envy, což samozřejmě není dobré co se týče naší politické angažovanosti vůči ním, takže to mě mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Pokud zjistíme, že výbor Envy bude držet svůj časový harmonogram, tak eh, se k tomu budeme se vrátit. Ale není to první návrh, kde máme stejný problém, to mohu říci. Takže máte do 12 hodin 6. a já se zeptám sekretáriotu, zda bychom to mohli prodloužit do večera, takže byste měli ještě půl dne v pondělí na to. Někdo má k tomu něco? Paní Vera? Ano, pane předsedo, milí kolegové. Já jsem chtěla nejprve poděkovat všem, kteří se zúčastnili v rámci našeho výboru debaty. Děkuji za vaše mm, obohacující příspěvky. Je jasné, že všichni za hlavní cíl e, považují uvádění bezpečných zdravotnických prostředků na trh a také bezpečnost v oblasti zdraví pro všechny pacienty v členských státech. Zároveň jsem také pochopila, že musíme respektovat eh, jednu věc, a sice inovace. Musíme zohlednit, jak rychle se, jak dynamicky se vyvíjí toto průmyslové odvětví celkově a v Evropě zvlášť. Já jsem vám chtěla říci, podělit se s vámi o jednu věc. Jsem ráda, že pokud je o otázky transparentnosti, dosledovatelnosti, ehm, narazili na konsensus, že se na tom eh, shodujeme v rámci jednotlivých politických frakcí. A stejně tak, pokud je o vytvoření databáze, která by právě reagovala na tu otázku transparentnosti, stejně tak u otázky eh, dohledu, obezřetnosti. Tady se vyjadřoval pan kolega Gorea Campos, pro ně je tato otázka databáze velice důležitá. Stejně tak pro paní Parvanovou, tedy že zmiňujete i tyto otázky. Pokud je o oznámené subjekty, já jsem si vyslechla eh, vaše poznámky, pokud je o expertízu, ale pochybuji, že tyto organismy mohou systematicky nabírat eh, takovéto odborníky, zajistit kompetence u všech zdravotnických prostředků, které budou muset hodnotit. Tato otázka mne o to víc zajímá, protože jsem navrhla vytvoření panelu odborníků, na který by se mohli výrobci obracet ještě předtím, než eh, předloží oficiální spis, mohli by si zajistit, že plán rozvoje je v souladu s tím, co se očekává například u inovativních nebo velmi inovativních prostředků. A zároveň by se jednalo o odborníky, kteří by hodnotili klinické eh, informace klinick, informace z klinických zkoušek. Tím pádem by se zajistili, zajistila nebo napravila ta nedostatečná expertíza u oznámených subjektů. Vyslechla jsem si také to, co eh, paní Pervenová říkala o definici. Já plně souhlasím s tím, že bychom se tady měli ještě otázce věnovat, otázce výkonu Všichni se vyjadřovali k té otázce uh, jednomu použití, jednoho použití. Tady se shodujeme na tom, že z právního hlediska existují mezery. Musíme vyřešit, zda to jedno použití se má týkat eh, pouze zdravnických prostředků k jednomu použití a výlučně těchto, anebo v případě, že budou opětovně použití, tedy dojde k obnově, bychom mohli zvážit ještě nějakou alternativní klasifikaci, tak jak já to navrhuji v textu. To znamená, výrobci by měli povinnost dokazovat, že prostředek není obnovitelný. A případně proč. K auditům. Tady souhlasím s panem De Campos. Trváte na tom, aby probíhaly neohlášené eh, návštěvy a inspekce u výrobců, aby tedy oznámené subjekty měly možnost takto zasahovat a já si myslím, že toto je, bože, pouze na základě této podmínky budeme moci splnit naši práci, zajištění tedy bezpečného, bezpečných zdravotnických prostředků populaci. Na závěr tedy chci říci, že globálně se zhodujeme eh, v rámci politických frakcí. Budeme ještě nadále na této otázce pracovat. A samozřejmě myslím si, že se podaří nalézt bez problému kompromisy. Já jsem vám k dispozici, jsem otevřená eh, různým návrhům a velice děkuji. Děkuji za to, že i nadále budete pracovat společně se, společně se mnou, tak aby náš výbor nakonec vytvořil co nejpragmatičtější text, který se bude dát eh, také dobře uplatňovat v reálném životě. Děkuji. Good. Well, thank you, um, very much. Dobrá, děkuji vám mnohokrát, paní Bera, eh, za to, že jste nás informovala a že nás vedete v této práci. Myslím si, eh, že se na nás chystá velmi plodná výměna názorů a jistě i stínoví zpravodajové se těší na spolupráci s vámi. Nevím, jestli se nám podaří pohnout s tím šestým květkem. Paní Parvanová je velmi přesvědčivá, my se pokusíme, tak to my se pokusíme. a vím, že paní Bera také v kontaktu s výborem Envy, i tam bude potřeba probírat eh, naše stanoviska. Pak to půjde do eh, dohadovacího řízení nebo do druhého čtení podle toho, co si o tom členské státy budou myslet. Dobrá, takže děkuji všem a teď eh, jdeme na druhou rozpravu našeho dnešního odpoledne což je zahájení diskuse o novém návrhu, na kterém teď budeme pracovat a dnes ho poprvé máme na stole. Je to návrh směrnice o opatřeních pro vysoké, vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Vítám eh, Giuseppe Avamontiho, eh, šéfa příslušného odboru v DG Connection a eh, poslanci tohoto výboru ho budou znát konec konců už z minulosti. Dříve byl v DG Sanko, ale teď bez přerušení přešel do jiné služby komise, takže vás vítáme i váš tým. Za chvilku vás potom požádáme o to, abyste nám představil prezentaci o tomto návrhu v tom smyslu, že nám e, osvětlíte vaši studii posouzení dopadů, strategii, způsob e, voleb, výběru a možností, pak zahájíme diskusi. Vítám zde pana Ramona, eh, stínového zpravodaje za SAD. A paní Tun je tu za pana Švába, je to tak? Ano, tak. Takže paní Tun. Eh, já jsem také stínový zpravodaj. Paní Rüle? Ne, tentokrát ne? Pan Engström, aha. Dobře, nicméně doufáme, paní kolegyně, že zde zůstanete v sále tedy. Rovněž eh, tady máme takovou strategickou zprávu, která s tímto návrhem souvisí. Je to takové společné komuniké o strategii kybernetické bezpečnosti EU dvojtečka otevřený a bezpečný kyberprostor. I o tomto budeme snad dnes odpoledne moci hovořit i kromě tedy toho hlavního legislativního návrhu. Jsme k tomu příslušný výbor. E, takže bez dalšího zdržování poprosím Giuseppe Avamontiho o jeho prezentaci. Vaše snímky máme v systému, doufáme, že nám budou fungovat, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Pokusím se být i co nejefektivnější. Snad to všechno stihnu za 15 minut, možná budu hovořit 20 minut. Studie dopadů u tohoto návrhu představuje vlastně kombinaci velmi dlouhého diskusního a eh, vůbec myšlenkového procesu v oblasti eh, bezpečnosti sítí komise ještě před tímto návrhem sledovala jaksi dobrovolný přístup eh, založený na diskusích, výměně informací s členskými státy a Eh, také veřejných a soukromých partnerství pro eh, ty síťové postupy. V podstatě jsme tedy řešili daný problém a možnosti jeho řešení na Evropském fóru eh, koncových příjemců, což jsou v podstatě všechny různé národní instituce, které jsou odpovědné za bezpečnost v kyberprostoru. To znamená, Ehm, příjemci různých informačních a datových systémů. Hovořili jsme také v rámci studie dopadu s EP3R, což je eh, veřejno-soukromé partnerství eh, zabývající se tímto tématem a s příslušnou agenturou zodpovědnou za sítě a informační systémy, to je agentura ENISA. Jako součást studie dopadů jsme provedli také veřejné konzultace od 23. července do 15. října 2012 Obdrželi jsme zhruba 180 reakcí, zejména z e, kybernetického sektoru. V rámci studie dopadů jsme pak zhodnotili i e, e, usnesení z vlastní iniciativy Evropského parlamentu z loňského roku, pokud jde o ochranu kritické informační infrastruktury. Je potřeba pamatovat na to, že v tomto usnesení z 12. června 2012 doporučuje parlament komisi navržení závazných opatření pro lepší koordinaci technických funkcí národních eh, národních reakčních týmů, eh, které eh, v podstatě mají na starosti řešení jakýchkoliv incidentů v oblasti ICT. Parlament rovněž komisi doporučuje zavedení minimálních standardů, pokud jde o e, bezpečnost a zajištění síťových informačních systémů a navrhuje se také evropský rámec pro upozorňování na porušení zabezpečení takovýchto sítí a systémů. Jaký problém tedy vlastně v této studii dopadů chceme řešit? Problém je nedostatečná celková úroveň ochrany síťových a informačních systémů proti rizikům, hrozbám a incidentům, které narušují integritu a spolehlivost eh, takovýchto systémů a celých sítí. Těch incidentů je čím dál více. Od roku 2011 eh, je celkový ten počet útoků, nejenom těch incidentů, ale kybernetických útoků, se na celém světě zvyšuje až o 81%, eh, když to porovnáme s předchozím rokem. A rovněž se zvyšuje komplexnost těchto incidentů. 56,8 respondentů naší veřejné konzultace nás informovalo, že za poslední rok zažili alespoň jeden incident, který vážně narušil eh, základní služby, které, tito, které, tito, které tyto subjekty poskytují. Ehm, Veškeré tyto incidenty pak mají dopad na v podstatě všechny aktéry ve společnosti a mají dopad i na hospodářství, protože naše moderní společnost je v podstatě digitální ekonomikou a jako taková spoléhá na informační technologii. Informační technologie stojí v podstatě v základu všech komplexních procesů, které zajišťují chod naší moderní společnosti. Samozřejmě jakékoliv takovéto incidenty pak mají dopad na eh, dokončování a hladký chod interní, eh, vnitřního trhu, protože všechny firmy na trhu budou ICT používat jenom tehdy, pakliže jim budou důvěřovat těmto systémům tedy. Eh, Incidenty narušení bezpečnosti vytvářejí pak takové povědomí o nebezpečném online prostředí. Podle nejnovějšího eurobarometru 38% všech spotřebitelů nechtějí na internetu sdílet osobní údaje a nechtějí provádět online transakce právě kvůli obavám o bezpečnost takových transakcí. Jaké jsou tedy ty hlavní faktory tohoto problému? Jednak je zde ta neschodná úroveň dovedností a schopností napříč Evropskou unii, pokud jde o prevenci a reakce na takovéto incidenty. Takže schopnosti e, v severozápadní části Evropy nejsou stejné ani náhodou jako schopnosti zejména v jeho východní části Evropské unie. A tím pádem zde máme vlastně takový dvojí problém. E, první problém je to, že nám to vytváří jaksi bezpečnostní riziko, protože každý řetěz je pouze tak silný jako jeho nejslabší článek, takže pakliže e, nějaký takový slabý článek je, třeba nějaké úzké místo nebo něco takového, tak to může být využito nějakým útočníkem. Tím pádem ten útok vlastně může začít v nějaké zemi, kde je nižší úroveň zabezpečení a e, e, poté může být použit e, jako, tato země může být použita pak jako prostředník pro útok na ty země s vyšší úrovní zabezpečení. Takže to je první obava, kterou zde máme a, a druhá věc se týká toho, že spolupráce momentálně probíhá jenom ve velmi úzkém kruhu členských států různé země, zejména ty, které nemají tak vysoké schopnosti, tak zůstávají zcela mimo. Takže spolupráce celkově vzato, a my to vysvětlujeme v té studii dopadu, probíhá v podstatě ve skupině asi tak deseti zemí. Kromě toho zde je celá řada e, regulačních e, mezer, e, protože momentálně zpráva rizik a reporting incidentů se týká v podstatě pouze telekomunikačních společností, poskytovatelů internetových služeb a poskytovatelů e, sítí elektronické komunikace. A mnoho poskytovatelů této kritické infrastruktury tak vlastně nespadá e, do stejné skupiny. Na tomto snímku, a je to velmi malé, takže to asi nevidíte, se snažím sumarizovat tu logiku naší intervence. Hlavní problém je nedostatečná ochrana proti NIS, to znamená proti Network Information Threats, síťové informační rizika, což vytváří disrupce napříč EU. Je to riziko pro bezpečnost evropských občanů a je to hrozba pro fungování a dokončení digitálního jednotného trhu. Hlavní faktory tohoto problému jsou tedy to nerovná úroveň dovedností, což nám zabraňuje jaksi inkluzivní spolupráci napříč Evropskou unii a dále ten fakt, že alespoň v Evropě zatím nemáme e, rozšířenou kulturu zprávy rizik, řízení rizik. A e, rovněž je to ten fakt, že mnoho incidentů vlastně vůbec není hlášeno. Eh, poskytovatele kritické infrastruktury kvůli své reputaci, kvůli své pověsti často nebo kvůli právní odpovědnosti nechtějí tento druh informací sdílet. Jaké jsou tedy naše konkrétní cíle? Jednak zajistit, že všichni budou mít nějaké společné minimum dovedností, tak, aby všichni mohli zajišťovat alespoň minimální úroveň bezpečnosti, odolnosti Eh, za druhé, zajistit, že spolupráce bude zahrnovat všechny členské státy a nebude se omezovat pouze na ty premianty toho našeho spolku, řekněme. A za třetí, chceme podporovat poskytovatele kritické infrastruktury v tom, a samozřejmě také veřejnou zprávu, že začnou um, přijímat kulturu řízení rizik a budou nahlašovat zejména ty vážnější incidenty, ke kterým dojde. Analyzovali jsme celou řadu možností. Nebudu mluvit o těch, které jsme nakonec eh, nezvolili, to by nemělo smysl, ale eh, ty, které jsme zvolili, eh, zkrátka je, ta první možnost je business as usual, to znamená to čistě dobr, ten čistě dobrovolný přístup. Za druhé, to je ta možnost odpovídající té navrhované směrnici o Eh, bezpečnosti informací. Je to tedy regulační přístup, který vyžaduje od členských států míti alespoň nějakou tu minimální úroveň dovedností v terénu, to znamená, že všechny členské státy by musely mít nějaký zodpovědný úřad, eh, který bude zodpovědný tedy za bezpečnost sítí a informací. Tento úřad by pak každoročně připravoval strategii na obranu sítí a informací, a e, měl by také plán spolupráce na prevenci rizik, na prevenci incidentů. A v případě, že k nějakým incidentům dojde, bude mít také reakční plán a plán na minimalizaci jejich důsledků. Rovněž e, tento úřad by měl mít možnost spolehnout se na náležitě obsazený a vybavený počítačový reakční tým, který by mu pomáhal právě bojovat s těmi dopady takovýchto incidentů. Druhá část eh, návrhu, tedy toho regulačního přístupu, je eh, vytvoření mechanismu spolupráce pro všech 27 členských států. A potom třetí možnost je rozšíření eh, požadavku na řízení rizik na Eh, tedy které teď platí pro některé poskytovatele infrastruktury, na všechny poskytovatele infrastruktury na veřejnou administrativu. Dále by se rozšířily požadavky na reporting vážnějších incidentů právě do nějakého společného systému. Třetí možnost, pak, kterou jsme zmažovali, je eh, jaksi smíšená možnost kombinující určitá regulační opatření pro soukromý sektor a e, veřejnou zprávu, to znamená e, v podstatě reporting vážnějších incidentů, to by byl regulační požadavek a e, dále kombinující nějaká dobrovolná opatření, která budou cílena na to, aby stimulovala v podstatě navyšování kapacit na národní úrovni a spolupráci na úrovni evropské. So what is takže to, co vyplynulo z toho hodnocení eh, možností, že čistě dobrovolný přístup nebude mít ehm, výsledky, takže nebude možné vyřešit ten problém, o který jde. A to z řady důvodů. Východisko v podstatě je. Because the light, is uh, Yes. Um, <laughs> uh, so the, the, the, the voluntary approach basically will not, will not. Že ten dobrovolný přístup nebude fungovat, protože je ten, ty rozdíly mezi členskými státy jsou příliš vysoké a v čase budou ještě větší, což podkopá celkovou bezpečnost v Evropě a bude to bránit takové celkové všeobecné spolupráci. Současně, jaká je teď situace firmy, eh, poskytují kritickou infrastrukturu, jsou trošičku váhají eh, s aktivním přístupem vůči bezpečnosti sítí a počítačů. Teď to považováno za e, náklad. Nevidí, jak si biznis důvod investovat do kyberbezpečnosti. Mají mm, zkušenosti pro sdílení zkušeností a hrozeb v rámci NIS existují, takže máme pocit, že bychom měli um, zavádět legislativní požadavky, podle které by členské státy měly povědost něco zavádět a také poskytovatele kritické infrastruktury by měly zavádět kulturu řízení rizik, což je důležité. Ze stejných důvodů věříme, že smíšený přístup, tedy ta třetí možnost, uh, bude pouze částečnou odpovědí na ten problém a nevyřeší problém disparit v úrovni ochrany v Evropské unii a problém spolupráce, tedy um, všeobecné spolupráce mezi všemi členskými státy. Vidíte, že hodnocení dopadu obsahuje mnoho čísel. V našem hodnocení jsme posuzovali nejenom ekonomické, sociální dopady různých možností, ale také dopad eh, těch možností na úroveň bezpečnosti. My jsme se pokusili ehm, posoudit administrativní náklady a náklady dodržování těch podmínek co nejlépe. Já bych, já mám už jenom několik minut, Mm, takže bych eh, hovořil, bych se teď věnoval eh, nákladům. Pokud máte bezpečnost, pokud máte otázky, tak tedy eh, budete možnost je pak položit. Takže další slide, prosím. Tedy, jaké jsou náklady, průměr, ne na členský stát? nejsou nadměrné, podle našeho názoru. E, ne všechny členské státy mají národní CERT, takže tři státy to vůbec nemají, další to budou muset upgradeovat. Pro tyto členské státy náklady na zřízení CERT od začátku je 2,5 milionu euro. Náklady na zřízení a provozování kompetentního orgánu je e, která by musela mít aspoň 6 zaměstnanců. To je 360 tisíc euro. Takže první je jednorázový náklad, ten druhý kost je roční náklad tedy mzdy především těch pracovníků. Všechny ty eh, orgány by měly mít společné stránky, by eh, publikovaly necitlivé informace o mm, varování, řešení jednotlivých eh, událostí a podobně. Takže náklady na zřízení webových stránek zase 5000 tisíc euro jednorázové náklady 2400 za údržbu eh, těch webových stránek, tak 2400 ročně. Takže zase jsou tady náklady na ty eh, kapacity, jaké jsou náklady na eh, účasti v té evropské síti. Na základě několika předpokladů, že by tam byly tři fyzická setkání, kde by se ti lidé sešli ročně, my předpokládáme, že na členský stát by ty náklady byly asi 6 tisíc euro, což jsou náklady na účast. Členské státy budou mm, muset testovat svoji připravenost účastnit se celoevropských akcí a na základě zkušeností NIS, který byl ta simulace proběhly v roce 2010, tak um, soudíme, že všeobecné, tedy pečení pro všechny členské státy by bylo asi 55 tisíc euro, pokud tedy by k tomu došlo. Zase, co je důležité v rámci mechanismu spolupráce, ty členské státy budou muset sdílet citlivé informace a budou proto muset používat bezpečnou infrastrukturu. Pokud by měli zřízit dět infrastrukturu, tak ty náklady by byly asi 10 tisíc euro. Pardon, milionů euro což je náklady, která komise platí za ehm, webové stránky test. Pokud by členské státy používaly stávající infrastrukturu jako STS, tak by náklady byly prostě na adaptaci těch rozhraní a to by bylo 1,5 milionu euro zase jednorázový náklad. Další slide. Pak jsme se pokusili kalkulovat a zase to bylo obtížné, protože ta data byla obtížně eh, získatelná, takže náklady na soukromý sektor a veřejný sektor, to jsou zase náklady na řízení rizik a zavádění Eh, mm, řešení, která by byla odpovídající závažnosti rizika. My jsme spočítali, že průměrné náklady na by byly od 1 milionu až na 1,9 milionu euro A to, pardon, miliard euro, miliard euro. A to jsou náklady pro všechny firmy, všechny veřejné orgány, aby splnili ženy ty požadavky. Spočítal nebo znamená to rozdíl mezi cílovými náklady, optimálními náklady, které představují nejlepší praxe v sektoru, tedy podle um, sektoru, kde je nejlepší tradice řízení rizik v energetice ty vynakládají asi 6,6 rozpočtu IT na bezpečnost. Takže my jsme tedy zvážili, že poskytovatelé kritické infrastruktury již musí mít nějaká bezpečnostní opatření, protože zkontrolují data. Už tedy v rámci ochrany dat musí zavádět určitá bezpečnostní opatření. Takže my jsme tam aplikovali takové škrty teori, vůči teoretickému maximálnímu nákladu 40 až 30 A na tomto základě jsme přišli s těmito čísly, takže bych celkově e, myslel, že náklady na poskytovatele kritických informací infrastruktury veřejné administrativy by byly 1 až 1,9 miliard. To by platilo i pro malé a střední podniky. Mikrospolečnosti jsou vyňaty. To by bylo 20 500 až 5 000 euro na firmu. Není to mnoho, když to ve srovnáte s náklady e, na narušení bezpečnosti. To jsou údaje, které nejsou hodnocení dopadu, protože jsme se k ním dostali teprve před několika týdny a podle studie Price Waterhouse Coopers náklady na porušení bez informací, bezpečnosti informací pro malou firmu může být 15 až 30 tisíc euro u velké firmy je to desetkrát tolik. A mm, poslední slide. To jsou průměrné náklady na mm, notifikaci, poruš, narušení bezpečnosti. To jsou v podstatě náklady na e-mail mm, kolo 125 euro za předpokladu, že 10 až 20 notifikací by pak eh, pokračovalo vyšetřováním, tak jsme eh, počítali maximální náklady vyšetřování na eh, jednu organizaci nebo firmu ve výši 25 tisíc euro, To je maximální náklad. Omlouvám se, to je to komplexní hodnocení dopadů. Děkuji. Děkuji. Mm. Toto celé má vlastně udělat takovou mm, pomoci, si udělat představu o tom návrhu. V podstatě jde o mm, třebu legislativy, smíšený přístup. Všichni akceptují, že něco se dělat musí. Kdo chce začít? Paní Trna. Vy už chcete začít jako mm, pravodajka. Vítám paní Gebhardt, pana Ramona, další, kdo se hlásí do diskuse. Děkuji za prezentaci. Bohužel András Schwab, který je zpravodajem, tady není. A mě požádal, abych přečetla text, který přepravil, který chtěl prezentovat sám, chce říct za prvé, že je velice rád, že práce o, na směrnici o síťové a informační bezpečnosti a mm, strategii kyberbezpečnost konečně je mm, projednávána v Ruském parlamentu. Vzhledem k rostoucímu počtu útoků síťových eh, zpravodaj vítá návrhy komise On by chtěl připomenout určité velké incidenty, které ukázaly, do jaké míry jsou um, zasahují nás všechny, jak jsme, jak hodně jsme zraditelní v tomto digitálním světě. Několik příkladů, tři příklady. V roce 2007 hack, eh, útoky hackerů prakticky paralizovali celou zemi. Bylo to Estonsko a veřejné instituce byly velice zasaženy. 2011 eh, byl, proběhl útok na Sony PlayStation, síť Sony PlayStation a osobní údaje milionů uživatelů byly ukradeny. To si jistě pamatujete. Tento měsíc se ukázalo, že systém tématem um, jednoho velkého německého producenta. Vulnerable. Um, that they can be e- um, to teplárenských um, podniků uh, jsou tak zranitelné, že je možné vypnout přes internet. Jednotliví zákazníci vlastně museli požádat, aby technik přišel k ním domů a vyřešil to. Takže všichni z nás můžeme být tedy velice zasaženi nedostatečnou kybernetickou bezpečností. A přesto ani ne všechny členské státy mají národní kybernetickou strategii, takže celkový eh, všeobecný přístup je ještě důležitější. Nicméně je klíčové nakonec najít vyvážené řešení mezi regulací a flexibilitou. V virtuálním prostředí, které se neustále mění a neustále vyvíjí, že zpravodaj by prak- podstatě chtěl využít dnešní debaty a um, získat se, tedy vyžádat se odpovědi na nějaké otázky, které třeba zodpovědět v nadcházejícím legislativním procesu. K um, síťové, k směrnici o síťové informační bezpečnosti má tedy tři otázky jedna ehm, tedy k jeho první otázce. Rovnováha ehm, musí existovat mezi efektivní eh, kulturou hodnocení rizika na straně úmyslu, která ale nepovede k seznamu pravidel, které třeba dodržet, které budou příliš složité, příliš náročné, neproveditelné, nebo kde si, kteří budou myslet, že jsou bezpeční jenom protože splnili všechny požadavky. Druhá věc, jak si komise myslí, že můžeme dospět k této eh, kultuře, k takové kultuře řízení rizika. Jste hovořil hodně o nákladech. Já musím říci, že um, jsem nebyla schopna přečíst všechny tabulky, které jste prezentoval. Nedostali jsme od vás dostatečné informace o tom, jak jste dospěl k těmto číslům. To ne, to za sebe, ne za pana Švába. Já doufám, že jsou spolehlivé, protože teď jsem měla velice špatnou zkušenost s komisí, co se týče jejich odhadů nákladů. Takže doufám, že toto je dobře, dobře mm, podloženo. A jsem si jistá, že pan Šváb by chtěl vědět, jak se to udělalo. Otázka, kterou má důležitý prvek vašeho návrhu, je úzká, úzká spolupráce mezi členskými státy a společný e, přístup mezi českými státy na evropské úrovni. Spravodaj bych chtěl vědět víc o um, té myšlence sdílení um, bezpečnostních informací vzhledem k tomu, že máme určité negativní zkušenosti s IT nástroji na EU úrovni jako šenenský informační systém nebo víza informační systém. Také byl zpravodaj překvapen, že příslušné orgány EU se automaticky neúčastní tzv. E, sítě spolupráce. Není základní myšlenka holistický přístup a e, aby se tedy účastnili NISA, Europol, Eurojust, um, GPS a tak dále, informačních sítí. Andreas Schwab má také nějaké otázky ke strategii kybernetické bezpečnosti. Když jsme začali směrnicí NIS, celkový instrument politiky kybernetické bezpečnosti je takzvaná strategie pro kybernetickou bezpečnost. Zpravodaj vítá, že mnoho různých dimenzí bylo řešeno, nicméně některé mm, mm, tvrzení komise se zdají být trošičku slabá. Zmiňuje se tam veřejná konzultace z minulého roku. Když se na to podíváme, tak to byly poměrně chabé výsledky z pouhých 160 odpovědí. My jsme často v tomto výboru mluvili o veřejných konzultacích, které pořádá Evropská komise. Obvykle je málo odpovědí, proto, že komise nepoužívá všechny oficiální jazyky. To justify the approach. That you have taken. Je těch 160 odpovědí dost, aby to odůvodnilo ten přístup, který jsme zvolili? jak chcete zabezpečit komerčně e, citlivá data, když dojde k incidentům e, a jejich notifikaci. A e, co se týče dialogu se třetími státy, komise zdůrazňuje, Evidentně velký počet kybernetických hrozeb pochází z oblastí, které nejsou více-méně jaksi na stejné vlně. Jak chcete řešit tyto faktory? Jak je budeme řešit? Spravodaj chce eh, zdůraznit, že se těší na nadcházející diskuse a na spolupráci se stínovými kolegy a dalšími institucemi. A ta agenda vypadá takto. Dnes 25.4. prezentace hodnocení dopadů, slyšení 18.6. návrh zprávy k překladu 26. A to je všechno. Návrh usnesení kybernetická bez strategie klinické bezpečnosti, prezentace 25. čtvrtý, um, návrh, ní návrhu 27. 5. termín pro pozměnění své návrhy 27. 5. Um, projednání návrhu 16. 18. 6. a pak 8. nebo 9. července přijetí ve výboru plenárka pak v září. To je tedy časový harmonogram. Děkuji vám. Well, thank you, uh, and thank you. Děkuji vám. Děkuji vám také za odvedenou přípravnou práci. Budeme tedy mít uh, možnost získat odpovědi pro pana zpravodaje. Pan Ramon, chcete se uh, vyjádřit? Poté paní Růle, pokud má zájem, eh, bude moci mluvit a potom také já, protože jsem také stínovým zpravodajem. Takže nejprve pan Ramon. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně během svého prvního příspěvku. Nyní vstupujeme do první fáze kdy Evropský parlament bude projednávat tuto velice komplexní otázku. Viděli jsme, jak obtížná komplexní otázka to je na základě prezentace, kterou jsme si vyslechli a také jsme to zjistili z dokumentů, které máme před sebou. Bude to tedy vyžadovat z naší strany velké úsilí, abychom mohli přispět k vyřešení problémů, které vyvstaly. Domnívám se, že Existují dvě hlavní oblasti, které nás zajímají a jsou v této fázi důležité. Myslím, že některé z úvah, které právě vyjádřil kolega, mohu podpořit i já. respektive kolegyně, vyjadřovala se k tomu podrobně, takže se nemusím podrobně vyjadřovat já. Já bych zmínil pouze dvě záležitosti. Jednak Jde o to, jak přesně spolu budou souviset platná směrnice a vznikající směrnice o kybernetické bezpečnosti. Bude se totiž vyžadovat jistá úroveň eh, koordinace, i když dokumenty se netýkají přesně těch stejných témat, ale úzce spolu souvisí. Zajímalo by mne tedy, jak na to komise nahlíží. Jak máte plánu propojit eh, ustanovení těchto dvou dokumentů, vzhledem k tomu, že se ustanovení týkají podobné věci nebo spolu úzce souvisí. To je jedna věc, která mě zajímá. A za druhé, druhá otázka se týká práv spotřebitelů a obecně občanů Evropské unie. Jde například o práva občanů mít přístup k sítím a používat je a také dostat ty vhodné záruky. Nejde pouze o otázku bezpečnosti, to samozřejmě je důležité, ale kromě toho jde také o to, abychom zajistili, že naši občané budou mít možnost bez omezení sítě využívat. Konkrétně využívat základní svobody které jim náleží, vyplývají z evropských smluv. Důležité je, aby občané měli možnost využívat nové technologie a nové sítě, které vznikají, a aby mohli plně využívat příležitosti, které jim nabízí technologie. Třetí oblast se potom týká ekonomické stránky věci. O tomto se již hovořilo ale když se podíváme na čísla, které jsme dostali, má první otázka je následující. Kdy byla sestavená tato studie mm, hospodářských dopadů? Jakým obdobím se zabýváme? Kdy ta studie byla vypracována? Také by mě zajímalo, jak jste došli k uvedeným číslům. Zmiňujete zde miliardu, respektive 2,5 až 5 miliard. Je to vlastně dvojnásobek. To minimální číslo je 2,5, maximální je dvojnásobek. A hlavní otázka tedy je, kdy ta, hospodářská, kdy ta situace hospodářské mm, situace byla vytvořena, jakého období se ta studie týká. A ještě poslední komentář byla vypracována nějaká studie dopadů, která by se zaměřovala na rozdělení veřejných investic, tak abychom zajistili efektivní provádění této směrnice. Také by mě zajímalo, jaký dopad to bude mít na trh a budoucí jaké bude mít eh, provádění této směrnice budoucí dopady. Jak to ovlivní státní pokladny? Byla vypracována nějaká studie na toto téma? Nebo zohledňuje to možná tato studie, zohledňuje dopad na veřejné rozpočty a bylo to nějak eh, rozděleno, nebo zohledňuje se tam také soukromé investice a přínosy pro soukromé investory. To byly otázky, které zatím mám v této, v této úvodní fázi. Máme totiž přísně stanovené lhůty. Předpokládám, že se sejdeme několikrát a budeme mít ještě možnost eh, se k tomu vyjadřovat podrobněji. Děkuji. Děkuji vám za tyto užitečné příspěvky. Paní Růla, chcete se vyjádřit? Dobře, tak možná já. Já bych zmínil podobné obavy jako to, co zmiňoval pan Garces Ramon. Jde vlastně o podobné věci. Konkrétně jsem, jsem se chtěl zaměřit na vaši volbu nástrojů. Myslím si, že v kontextu um, širších národních uh, plánů spolupráce sdílené uh, reakce nebo týmů na reakce na krizové situace, to je podle mého názoru, bo to jsou podle mého názoru věci, na kterých by členské státy měly pracovat. Zda potřebujeme právní nástroj či ne, to možná není úplně jasné, i když chápu důvody které zatím stojí. Má hlavní obava, nebo věc, která podle mne nezazněla dostatečně silně, je celá ta otázka požadavků, které byly stanoveny na poměrně širokou škálu organizací. Já alespoň z článku 14, který tady klíčový, to chápu tak, že členské státy musí zajistit, že veřejná zpráva a aktéři na trhu přijmout příslušná eh, opatření, pomocí kterých budou řídit eh, bezpečnost systému, které používají v rámci svých postupů. Já si myslím, že tady toto je extrémně široce zaměřené opatření, které by členské státy musely implementovat. Zdá se mi to také naformulováno poněkud vágně. Mám potom ještě několik eh, věcí k standardům později, nicméně. Řízení reakce v oblasti bezpečnosti to je obecný koncept a pokud budete chtít toto ustanovení provádět a vyžadovat, aby veškerá státní zpráva a aktéři na trhu mimo těch, kteří se účastní elektronické komunikace, protože to je pokryta zvlášť, aby všichni tito přijali uvedené eh, opatření. Já si myslím, že je to velice výrazný požadavek a já jsem to v té vaší části o nákladech ani neviděl, že by se to tam odráželo. Náklady, které se týkaly implementace a provádění sankcí, tady nebyly, se tady tak dobře neodrážely. To rozdělení na celou Evropu na jednotlivé odvětví Nezohledňovali ty náklady na um, provádění. Toto opatření není nijak zvlášť selektivní a vzniká otázka, zda existuje možnost postupovat lépe. Například můžeme pracovat s dodavateli vybavení a zajistit, že všechno vybavení plní um, jisté požadavky, veškeré ty instalace a softwary, a opatření pro oblast kybernetické bezpečnosti. Veškerá ta technologie. Mohou také existovat eh, některá dobrovolná opatření v otázce certifikace a školení. A já si myslím, že tady by možná byla proveditelnější opatření než ta, která se zde navrhují, protože ta směrnice je tady naformulována dosti vágně. To jsem tady chtěla zmínit, protože je to podle mne také dost eh, důležité opatření v oblasti jednotného trhu. Vy jste říkal, že členské státy mají zajistit, že všechny příslušné orgány mají dostatečné pravomoci k tomu, aby vyšetřovali případy, kdy nebyly splněny uh, stanovené předpisy. A kde máme náklady, které s tím budou souviset, protože toto bude vyžadovat eh, obrovský počet vyškolených lidí, kteří budou muset eh, kontrolovat všechny podniky určité velikosti, všechny státní zprávy a zajišťovat, že splňují stanovené standardy. Má hlavní obava, která s tím souvisí, je ta, že se nejsem jist, zda v rámci uh, současných snah o úspory um, získáme podporu pro tento návrh mezi členskými státy. Možná mi dokážete, že tomu tak není, ale nejsem si zda, jist, zda členské státy budou opravdu nadšeny, nadšeně se ubírat tímto směrem. No, uvidím, co si o to myslíte vy. Ten, tento strategický aspekt eh, to byla věc, která mi dělala největší obavy a od našich útvarů, nebo od, eh, z té části, která se týká posouzením dopadů, jsem zjistil, nebo osoba, která se zabývala oso- eh, posuzováním dopadů, mi sdělila to stejné, když zhodnotila toto. Říkala, že ve snaze o proporcionalitu by komise mohla poskytnout plné posouzení dopadů, které by se týkalo úrovně bezpečnosti dobrovolných eh, požadavků stanovovaných pro veřejné soukromé subjekty a bylo by dobré, kdyby to komise eh, srovnala s regulatorním přístupem, tedy ten dobrovolný přístup. Říká, že vy jste se eh, omezili na minimální popis tohoto problému, nedostatečný a bylo by zajímavé vyslechnout si vaši odpověď na tuto otázku. Nevím, zda k tomu přistupuji správně já, nebo možná máte nějaký přesvědčivý argument, pomocí kterého odvodníte ten legislativní přístup. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za tento relativní, eh, relevantní komentář. Já udělám vše, co je v, maš- v mých silách, aby, abych odpověděl postupně na to, co zaznělo. Možná začnu výpočtem nákladů. Problém je spolehlivost zdrojů. My spoleháme na údajích od Eurostatu a také na údaje ehm, ze soukromých analýz. Musíme mít na paměti to, že toto je do velké míry vznikající sektor. Údaje, které máme, jak už jsem říkal, eh, se dost těžko zhromažďují nebo získávají. My jsme tedy použili hodnocení a posouzení dopadů, které bylo provedeno minulý rok a použili jsme nejlepší údaje, které byly k dispozici poslední a nejlepší údaje, které jsme měli. V situaci, kdy údaje nebyly k dispozici, jsme byli nuceni vypracovat teoretické, teoretická maximální čísla a potom tam také příslušné škály. V této oblasti to není úplně, nebo je to poměrně uh, běžné. Už jsem odkazoval na tu studii uh, PricewaterhouseCoopers, ti, když odhadovali náklady na uh, porušení bezpečnosti, také tam uvedli škálu od 15 tisíc do 30 tisíc. A státní auditní orgán ve Spojeném království odhadoval, že takovýto, takovéto náklady se pohybují od 11 do 25 miliard liber. Je to tedy poměrně běžné v této oblasti a to z toho důvodu, že prostě nemáme dostatečné údaje, takže se stanovují eh, celé eh, různé škály. Údaje, které naleznete v posouzení dopadů, jsou konzervativní. Někdy jsme postupovali tak, že jsme vytvořili maximální teoretickou, eh, teoretický náklad nebo číslo, ke kterému bychom došli na základě nové, nových legislativních požadavků. Paní Tun položila otázku, která se týkala toho, jak jsme, vypo, jak jsme uh, vypočítali náklady u eh, poskytovatelů kritické infrastruktury a administrátorů to nebylo uvedeno. Takže my jsme postupovali tak, že jsme vypočítali rozdíl mezi cílovou úrovní výdajů a to eh, v závislosti na osvědčených postupech. To znamená, současná ideální úroveň výdajů je 6,6 rozpočtu na IT nějaké společnosti. Takže my jsme vycházeli z tohoto a také z současných nákladů v jednotlivých, v jednotlivých příslušných odvětvích. Ta cílová úroveň potom byla také přizpůsobena, a to na základě přirozeného nárůstu u výdajů. Předpokládá se totiž, že toto není statické číslo, že postupně se to v čase zvyšuje, a to například z toho důvodu, že ty incidenty budou stále častější a sofistikovanější. Toto tedy již nyní ukazuje, jak konzervativní jsme byli při vypočtu nákladů. Celková maximální částka, a to je něco, co si můžete vyvodit z posouzení dopadů, je tedy nebo ta maximální teoretická částka jsou 3 miliardy eh, eur na všech těch 43 500 společností a také státní zprávy, které budou těmito požadavky ovlivněny. Toto se ovšem bude muset eh, snížit na základě toho herkatu, ke kterému dojde k tomu, eh, ke kterému dojde z toho důvodu, že všechny, člen, všechny uh, podniky budou muset plnit požadavky na bezpečnost. Předpokládáme, že tedy vzniknou ještě dodatečné uh, náklady na základě našeho návrhu, které budou ještě navíc a z toho důvodu tam máme stanoveny ty škály. Věříme ovšem, že ta čísla, která jsou v posouzení dopadu, jsou stabilní, ještě jednou opakuji, velmi konzervativní. Dále k otázce toho, jak bude tato směrnice navázána nebo jak bude souviset se směrnicí o kybernetických, kybernetické bezpečnosti. směrnici o kybernetických útocích na infrastrukturu. Kybernetická směrnice spadá do trestního práva, to znamená stanovuje sankce za kybernetické útoky. Prostě kriminalizuje a zavádí společné definice, které se týkají kybernetických eh, útoků a počítačové trestné činnosti v rámci EU. Co děláme my, je to, že se nevěnujeme kybernetickým, eh, kybernetické trestné činnosti, to znamená, nevěnujeme se pouze té trestně právní oblasti a trestně právní charakterizaci útoku. Nám jde o zlepšení odolnosti sítí, a to prostřednictvím lepší přípravy, lepší připravenosti a to tak, že se snažíme vytvářet preventivní opatření a také lepší mechanismy reakce v případě útoku. Nás tedy zajímají, řekněme, civilní opatření, která celkově, pokud budou úspěšná, sníží počet útoků a také dopad útoků na ekonomiku a na společnost. Paní Tun, vy jste se zmiňovala o tom, jak vyvážíme nebo jak vytvořit rovnováhu v oblasti řízení rizik, jaké e, pobídky vytvoříme, jak to bude souviset s konkrétními opatřeními. V tomto případě je důležité mít na paměti, že strategie pro kybernetickou bezpečnost zavádí řadu opatření, která budou doprovodnými opatřeními k této směrnici. Konkrétně jsme právě spustili NIS, platformu pro, informace, pro výměnu informací, což bude platforma, kde zastupci odvětví eh, se budou moci sejít, budou tam identifikovat osvědčené postupy a také pobídky pro poskytovatele kritické infrastruktury. Možná tím uklidním také pana předsedu. Chci říci, že jsme si plně vědomi toho, že tady nemáme žádné zázračné řešení a ta směrnice nějak nevnucuje typ ideálního řešení, ke kterému bychom museli přistoupit. My tady spíše, nebo my tady nechceme nic eh, nikomu vnucovat, Tomu se chceme vyhnout. Spíše bude na poskytovateli kritické infrastruktury, aby sám um, identifikoval riziko a vytvořil opatření, která budou přiměřená vznik- vznikajícímu riziku. To znamená, musí vytvořit bezpečnostní opatření, která v zásadě budou odrážet, uh, budou přiměřená závažnosti toho rizika, které on identifikuje. Zmiňoval jste, že v rámci mechanismu eh, spolupráce si členské státy budou vyměňovat informace nebo budou sdílet informace, takže může vznikat eh, nesoulad mezi požadavkem na sdílení informací a požadavkem na ochranu informací. Já bych vás tedy chtěl upozornit na úvodní ustanovení 39 tohoto návrhu, kde uvádíme, že sdílení informací bude nutné je to potřebné proto, abychom splnili právní požadavky. Je to tedy nutné pro splnění cíle, tedy toho veřejného cíle, o který usiluje tato směrnice, je to také legitimní podle článku 7 směrnice o ochraně údajů. Takže do textu zapracováváme toto změní. Je tady jedna věc, která spíše souvisí se strategií než, směr, než se směrnicí, ale to, že hrozby pocházejí ze zemí, které na celou situaci nahlížejí jinak. S tím my souhlasíme a veškerá opatření ve směrnici se budou týkat všech typů útoků. To znamená, nebudeme rozlišovat na povaze útoku. Může to být eh, nějaká přírodní katastrofa, lidská chyba, povodeň, nebo kybernetická nějaká činnost, špionáž pocházející ze zahraničí. To znamená, je tam také ještě doložka o územní platnosti. Prostě ta směrnice se uplatní na všechny incidenty, které nastanou v EU, a to nehledě na to, odkud pochází. Poté ten relevantní komentář pana předsedy. Proč potřebujeme ten třetí pilíř? Třetí pilíř, tedy bezpečnostní požadavky, které se uplatní na soukromý sektor a také na uh, veřejnou administrativu a náklady. Jsme přesvědčeni, že bez tohoto třetího pilíře se nám ten eh, celý domeček z karet zhroutí. V první řadě je potřeba zajistit dobré sdílení informací a náležité partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Soukromý sektor vlastní infrastrukturu. Eh, internet nevlastní ani nespravují vlády, dělá to soukromý sektor. Soukromý sektor všeobecně velmi nerad tento druh informací sdílí. To jsme zjistili i během posouzení dopadů. Většina incidentů se vůbec nehlásí a vlastně si jich nikdo nevšimne. Je zde pouze velmi malé procento incidentů, které jsou zveřejněny a většinou až když už je pozdě. Je naprosto zásadní, abychom měli požadavky na reporting z dvou důvodů. Jednak, protože požadavky na reporting by nám umožnili, respektive úřadům NIS, připravit důvěryhodnější strategii a důvěryhodnější eh, systém reakce a spolupráce. Druhý důvod je, že toto představuje takový ten pomyslný byč na společnosti, protože e, společnosti nebudou podstupovat tak velká rizika vzhledem k typu sdílených informací s úřadem NIS. To bude všechno zveřejněno. Jsme přesvědčeni, že společnosti pak budou daleko opatrnější při řízení rizik, která identifikují. Nebude pak potřeba nahlašovat všechny incidenty, půjde pouze o ty nejvážnější z nich, které by mohly znamenat narušení základních služeb poskytovaných danou společností. Já nevím, tak dejme tomu například v oblasti sektoru telekomunikací, kde máme přesně ten samý požadavek. Zatím počet nahlašovaných incidentů v celé EU je pouze 61. Úřady obdržely zatím pouze 61 notifikací. Samozřejmě se předpokládá, že počet incidentů, eh, jakmile ten proces bude takový zautomatizovanější, se navýší. Ale ne všechny incidenty, se kterými se ty společnosti setkají, budou nahlášeny. A opět, to všechno najdete v tom posouzení dopadu. Na základě doporučení a odhadů ENISY pouze asi 10 až 20 všech notifikací, pak opět je to, je to rozsah, bude pak muset být e, řešeno v rámci vyšetřování. Takže to je asi tak ten počet incidentů. Eh, my jsme se snažili ze všech sil eh, zhodnotit toto všechno v posouzení dopadu a napsat tam konkrétní čísla. A nakonec eh, situace, kterou zde teď máme v oblasti řízení rizik v Evropě, není příliš eh, uspokojivá. Protože a je to něco, co velice jasně vyplynulo z těch veřejných konzultací. 31% respondentů vůbec nemá žádný proces eh, řízení rizik a 54% respondentů, a to jsou prosím všechno společnosti, které velmi dobře znají tyto problémy, jsou to společnosti v bezpečnosti, nemají ani rozpočet na eh, bezpečnost dat a sítí. Takže je skutečně potřeba, asi to není tedy dobrý argument, eh, protože hodnocení dopadů obsahuje Eh, celou řadu dalších argumentů, eh, které toto dokazují. Je to dobrý argument, který musíme zvážit. A poslední věc, ke které se vyjádřím, je to, co říkala paní Thun o participaci Europolu a Eurojustu v té síti spolupráce. Ta síť spolupráce bude v podstatě stavět na tom, co dělá Evropské forum členských států pro eh, bezpečnost sítí a, a eh, jejich odolnost. Takže tam budou hlavně ty národní instituce pro bezpečnost data sítí, komise a ENISA. Ovšem eh, v té směrnici je něco velmi důležitého. Pakliže tyto národní instituce v rámci té sítě spolupráce zjistí nějaký incident, který se zdá být trestní podstaty, budou muset informovat Europol. Takže ta směrnice sama obsahuje mechanismus, který zajistí lepší spolupráci mezi úřady činnými v trestním řízení a úřady NIS, které mají za úkol řešit prevenci a reakci na tedy občanskoprávní reakci na tyto incidenty. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Velmi s, velmi, s velkým zájmem jsme si vyslechli eh, váš příspěvek. Asi budeme chtít ještě dále diskutovat. Nejdříve se však zeptám, zda ještě někteří mý kolegové chtějí něco zmínit. Ano, něco velmi stručného tam od paní Tun. Eh, chcete se k tomu ještě vrátit? Čas ještě máme. Ano, děkuji za vaše odpovědi a Vy jste odpověděl velice pečlivě bod po bodu v jedné věci, ale si nejsem jista, zda uh, pochopil Andreasovu otázku a to bylo ten dialog se třetími zeměmi, kde komise říká, ehm, že zvláštní zamě- zaměření na partneři, které stílí evropské hodnoty. Uh, a on se chtěl zeptat, co ti, kteří nezdílí evropské hodnoty, co tedy je to jiný přístup, nebo co, dialog, co, ten, co dialog? To bylo určité nedorozumění. Pardon, já jsem plně nepochopil tu otázku. Já bych doporučil, pane předsedo, aby dali slovo mm, pane kolegovi z mm, eh, služby externí um, čin, pro externí činnost děkuji. To je tedy poprvé, co jsme měli možnost nebo příležitost přivítat někoho z, z externí služby v našem výboru. Takže máte slovo. Děkuji. Já chci vysvětlit eh, to odůvodnění tohoto mezinárodního aspektu. Kyberprostor je nové, nový nový, nová oblasti pro diplomaty a pro ty, kteří se zabývají ochranou nejkritičtějších aktiv a bezpečností naší. Jak jste říkal, hrozby pro evropské země jsou většinou z těch zemí, které nejsou jaksi na stejné vlně a my jsme již začali dialog s těmito uh, odlišnými partnery. Pro, my zdůrazňujeme ty, co sdílí to sdílení stejných hodnot té strategii, je to, že ty státy, my jsme si přáli, aby ty státy, které jasně neidentifikovaly, jak vlastně si stojí v globálních kyber eh, netických otázkách, zda jsou s těmi, kteří si přejí větší vládní kontrolu nad internetem, který je svobodný zatím, anebo zda chtějí stát na naší straně, kde se snažíme, aby internet byl svobodný a interoperabilní. Možná víte, že v diplomatických kruzích se vede válka teďka na toto téma. A aby byla rozumná diskuse na mezinárodní eh, v mezinárodních otázkách dospěli jsme k závěru, že musíme začít těmi, se kterými můžeme jednat, protože Můžeme chtít dialog s těmi, kdo nezdílejí naše hodnoty. Třeba jsme začali ten dialog s Čínou, abychom stanovili pravidla pro kyberprostor. Někde to musí začít. Tak se teď se snažíme tedy mm, s organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jednat. Také spolupracujeme úzce s americkými a australskými partnery, s partnery v ASEAN Mm, a snažíme se tam tedy um, o opatření na podporu důvěry, aby pravidla a právní stát nejenom v trestně právní oblasti, ale také v národní bezpečnosti platila i v kybernetickém prostoru. Protože některé státy tvrdí, že jejich mezinárodní humanitární právo, které se týkají otázek míru a války neplatí pro kyberprostor. My chceme zajistit, aby nějaké zákony tam platily. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji. Jedna věc z mé strany. Vy jste odpověděla na moji otázku. Hmm týk, která se týká e, směrnice o e, elektronickém soukromí a dalších, za které jsem byl zodpovědný. Takže já mám jeden komentář k vám, že jedna z věcí, proti kterým parlament byl, je, aby byly podmínky, které by popisovaly povahu porušení sektory, které se musí notifikovat, aby to byl přenesené pravomoci. V původním návrhu komise bylo, byl návrh rozhodnout o podmínkách eh, příslušným postupem eh, kontroly. Něk- my velice, mm, což mnozí považovali za složitý, a teďka litujeme těch zvláště složitých jednání o přenesených pravomocích. Já, to je jenom poznámka, já jsem byl na třech trialozích, kde toto byl hlavní téma diskuse, ale skutečností zůstává, že v této věci, pokud akceptujeme základní směřování, tak bych doporučil zpravodaj, abychom podmínky napsali tedy do základní úpravy, nikoli přenesené to by bylo lepší a rada jistě by s tím plně souhlasila. That was more a comment than yes, a question. The, the, uh, the, it was our legal service. Uh... Naše právní služba trvalo na tom, aby to bylo zakotveno v tom návrhu, my jsme plně otevřeni. Diskutovat o povaze toho aktu právního. Poslední věc té věci. Nebude pro vás překvapením, že um, operátoři telekomunikační společnosti jsou velice podporují ten nový článek 14 návrhu, že věří, že řada operátorů, především ehm, mm, tedy někteří jaksi se vezou e, na bezpečnosti jejich sítí a konkurence a konkurenční podmínky nejsou rovné. Oni se stěžují velice hlasitě, že oni mají požadavky, pro ně platí požadavky na bezpečnost článku 14 a někteří, kteří vstupují jaksi na ten trh, ti noví, do trhů tradičně rezervovaných pro telka, tak e, nejsou předmětem stejných požadavků, takže oni ten návrh přimítali, především ten požadek ohlašovat ty bezpečnostní incidenty. Děkuji. Já chci poděkovat eh, Giuseppemu za to, že přišel, zodpověděl otázky. Bylo to velice, důle, velice eh, do, dobrý způsob, jak teda zahájit práce na tomto návrhu. Chci poděkovat v jeho absenci panu Švábovi, paní, eh, že zastoupila Ramona, tak také tím chci uzavřít tento bod programu a dnešní pořad jednání. Naše další schůze bude v úterý 7.5. od 9 do 12.30. Další eh, jednání bude 27. Mm, a těšíme se že se k nám teda připojíte přes internet 29. a 30. 5. Um, děkuji, přeji vám příjemný zbytek slunečného odpoledne. Vidím, že někteří už utíkají do barů na náměstí Luxemburg a já a kolegové další se k vám jistě později připojí, protože my mm, se chystáme na další trialog, takže práce nikdy nekončí ve výboru pro vnitřní trh.